Vážení kolegové, je mi eh, opravdu velkým potěšením, že mohu eh, zde přivítat ministry malckého eh, předsednictví, pana Boničiho, který zodpovídá za spravedlnost, kulturu a místní samozprávu a pan Kristian Kavaduna, který zodpovídá za malé a střední podniky jako ministr. Vítejte tedy na našem výboru. Nejprve si vezme slovo pan ministr Boniči, přednese svou prezentaci a potom budeme mít čas na otázky. Pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát. L-Europa kienet meqjusa bħala xempju. Děkuji. Vždy v minulosti jsme Evropu považovali za eh, jakéhosi eh, garanta stability a míru. Evropský projekt měl velkou vizi v době, kdy řada lidí byla skeptická ohledně toho, v čem můžeme uspět a zda vůbec můžeme spolupracovat. U příležitosti 60. výročí evropského projektu je nyní na nás, na Maltě, abychom převzali předsednictví v Evropské radě. My tedy bereme v potaz posledních 60 let. Jde o to, abychom zde chránili všechno, čeho jsme za těch 60 let dosáhli abychom také přispěli k blahobytu našich občanů prostřednictvím projektu Evropské unie, na což se eh, často eh, v dnešní době zapomíná. Eh, zdá se tedy, že Evropská unie potřebuje jakýsi nový poput do budoucna. Poslední vývoj ukázal, že je potřeba, aby Evropská unie se přiblížila občanům, aby lépe komunikovala opatření, která podniká a aby také pomáhala občanům dosahovat eh, svých eh, ambicí, svých cílů. Politické události posledního roku nás všechny poznamenaly, ukazují jasně potřebu, na, eh, potřebu reform. A nikdy nebylo jasnější, že je potřeba přiblížit se znovu občanům. Události minulého roku otřásly samotnými základy. A Malta nyní může přispět k dalšímu rozpracovávání evropského projektu. Věříme, že Evropská unie může nabít na síle. E, naše předsednictví tedy bude trvat 6 měsíců, to je poměrně krátká doba, ale přesto e, máme jasné ambice, abychom podpořili důvěryhodnost e, Evropské unie prostřednictvím nejrůznějších programů. Víme, jaká jsou naše omezení, ale také víme, jaké jsou naše cíle, čeho chceme dosáhnout. A chceme přitom spolupracovat s Evropským parlamentem v otevřené transparentní spolupráci. Náš premiér, vicepremiér, ministr financí a také vedoucí opozice, všechny zřejmě znáte, protože všichni působili jako poslanci Evropského parlamentu ti všichni nám také pomohli eh, porozumět významu Evropského parlamentu a vy jste přeci jen přímými zástupci evropských občanů. kterým jde o ochranu zájmu občanů, kteří vás zvolili. Takže ve spolupráci s vámi se nám určitě podaří do, poskytnout jakýsi nový poput eh, evropskému projektu. Pro nás, Evropany, jako spotřebitele, eh, zainteresované strany, aktéry. Máme témata, které jsme si definovali jako prioritní, a to je imigrace, bezpečnost, eh, trh, politika sousedství, sociální začlenění a námořní politika. My totiž věříme, že lidé mají vážné starosti, které eh, musíme mít na paměti. Na paměti. Věřím, že náš premiér také eh, k těmto tématům řekne více příští týden na plenárním zasedání ve Štrasburku. Já bych zde nyní pohovořil o našem pracovním programu, který se zaměřuje eh, vlastně do oblasti působnosti vašeho výboru. Je mi velkým potěšením, že jsem zde mezi vámi v Evropském parlamentu spolu s kolegou Cardoenou. Věříme, že Evropský parlament je institucí, která je jasně napojena na eh, voličskou základnu, na grassroots. Oblast spravedlnosti je mi velmi blízká. Je blízká i kolegovi, protože oba dva jsme právníci. Tady přeci jenom e, jde o napojení na základní hodnoty, na jednu z nejdůležitějších základních hodnot, což je respektování lidské důstojnosti, svobody lidských práv, rovnoprávnosti a právního státu. Tohle to samozřejmě jsou hodnoty důležité pro všechny členské státy. Malta bude předsedat Evropské unii poprvé. Je to tedy pro nás výzva, a chceme dosáhnout pokroku i v oblasti ehm, témat, která spadají do oblasti působnosti tohoto výboru. My rozumíme eh, propojování různých kultur, protože tak tomu bylo na Maltě. Eh, vlastně i náš jazyk je takovýmto propojením. My tohleto chápání chceme také využívat i v následujících šesti měsících, tak abychom dosáhli co nejvyšší míry spolupráce mezi institucemi Evropské unie. Naše hlavní priority jsou eh, velmi přímočaré a jasné. Jde nám o dosažení eh, co největšího možného pokroku v eh, legislativních návrzích, které jsou nyní na stole. Tady například <clears throat> jde o digitální obsah eh, smlouvy. Jde tedy o pokrok jak pro malé, eh, střední podniky i velké podniky. A vyjednávání na radě se vždy zaměřují nejprve na přeskoumání návrhu digitálního obsahu, tedy eh, ohledně digitálního obsahu. V prosinci proběhla politická rozprava o třech aspektech. Je to tedy ten digitální obsah, další údaje, které jsou proto relevantní a potom rovnováha mezi objektivními a subjektivními kritérii. Stále ještě potřeba odvést na technické úrovni hodně práce, ale už jsme si vymezili ambiciozní cíl dosáhnout všeobecného přístupu k tomuto návrhu do konce našeho předsednictví. Také se snažíme eh, posunout ku předu návrh o prodeji zboží. Jde nám o to, zda bychom se měli zaměřit i na prodej eh, offline, to znamená osobní, face to face. Věříme, že eh, tedy i práce Evropského parlamentu zde je velmi relevantní a proto sledujeme také e, práci, která probíhá na těchto tématech ve vašem výboru Jury. E, jde nám samozřejmě také o to, abychom e, v ideálním případě dosáhli dohody v prvním čtení s parlamentem. Potom máme také uh, už první návrh k dispozici ohledně uh, nesolventnosti podniků a zachraňování eh, podniků, tak aby čestní podnikatelé měli možnost ehm, ještě eh, jakési druhé šance. Ono to také eh, zapadá do strategie vnitřního trhu, protože komisi jde o to, aby se odstranila, odstranili bariéry na přeshraniční investice, aby se takto stimulovalo další investování, což by vedlo k vytváření pracovních příležitostí. Takže vlastně otázka eh, nesolventnosti a poskytnutí tedy druhé příležitosti těmto podnikům je něco, co opravdu eh, bychom chtěli posunout ku předu na radě. Zavázali jsme se eh, k tomu, abychom poskytli této složce devět um, eh, dnů eh, práce pracovní skupiny na radě. A kromě toho se také těšíme na uh, užitečnou spolupráci spolu s vámi v tomto, uh, ohledně tohoto tématu. Potom jde o revizi Brussels, Brussels 2A, to je vlastně něco, co je mi opravdu blízké, protože tohleto nařízení může zlepšit život našich občanů. Má to tedy přímý dopad na jejich životy. Chceme tedy navázat na práci, kterou odvedlo už slovenské předsednictví. Je to tedy zásadně důležité téma pro rodinné záležitosti a budeme eh, pokračovat. Vrátíme se k tomu zase na uh, radě JG. Víme, že to je téma, které je velmi blízké i vám a proto se tedy těšíme i na stanovisko, které k, te, k tomuto tématu předloží váš výbor. Pak nám jde také o boj proti eh, násilí eh, vycházející z genderu. A potom eh, nám také jde o přistoupení EU k istambulské úmluvě. Zase navážeme na práci, které, kterou odvedla předchozí předsednictví. Hodláme také zorganizovat konferenci na národní úrovni ohledně nenávistných projevů to je tedy velmi aktuální téma a já doufám, že nám poskytnete svou podporu. Tenhle program tedy je poměrně náročný, to, co nás čeká v následujících šesti měsících, ale věřím, že se nám podaří dosáhnout vytyčených cílů pro dobro našich občanů a naše společnosti. Na závěr bych rád řekl, že chceme být eh, jakými si čestnými makléři pro zprostředkování cílů evropské agendy ve spolupráci s touto sněmovnou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za tuto velmi zajímavou prezentaci a nyní dám prostor otázkám a odpovědím. Kdo se hlásí první? Paní Hautala, prosím. Děkuji, děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel. Je to pro nás potěšení spolupracovat s maltským předsednictvím. Skutečně na mě udělali velký dojem vaše legislativní změny které se týkají eh, rozvodu a podobně. Skutečně to i určitě hodně pomůže eh, při vaší evropské agendě. Všimla jsem si, že <clears throat> jste zmínil i eh, elektronický prodej eh, hmotných předmětů. Ano, v minulém září tedy v rámci refitu eh, komise předložila návrh a v podstatě rozšířila, tak jaksi tak zázrakem, pole působnosti. To znamená nejenom, že tam bude prodej online, ale i offline. A já si myslím, že skutečně to se dotýká práv všech, ať jsme spotřebitelé nebo prodejci, podniky. A moje otázka tedy, jste přesvědčen, že nyní budeme schopni rozšířit takto pole působnosti? Já jsem si vědoma toho, že eh, <clears throat> komisi se eh, nelíbila myšlenka pokračovat v hodnocení dopadu a tedy Evropský parlament eh, se toho ujal a <clears throat> provádí hodnocení dopadu rozšíření pole působnosti. A já bych ráda, kdybyste trochu pozna, popsal eh, ty kroky, které jsou podnikány v radě. Já vím, že mm, tam situace se zablokovala, protože upřímně, to je velice obtížné, protože to se dotýká tolika práv a když chceme vytvořit harmonizované prostředí, tak nakonec možná ta situace bude taková, eh, že bychom mohli spíše omezit eh, práva spotřebitelů v některých zemích, což se bojím. Děkuji. Paní Hautala, pan Sjevka. Bardzo dziękuję eh, pani przewodnicząca, dziękuję pani. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane ministře za váš úvod. Skutečně vy jste velice přesně popsal ty hlavní důležité body, vaše priority mm, do příštího pololetí. Právě mm, to e, e, e, jsme rádi, protože to není nekonečně dlouhý program, který potom se těžko realizuje. A vy jste zmínili pouze pár bodů, což je lepší. A to znamená, že je možné se skutečně dobře koncentrovat, eh, soustředit na to nejdůležitější. A to platí i pro parlament, i pro radu. A proto vám chci poděkovat. Já jsem zpravodajem pro nařízení Brusel 2a a <clears throat> samozřejmě i další témata jsou důležitá pro náš výbor, ale abych zůstal tedy u nařízení Brusel 2a, jak jste správně podotkl, to je něco, co i vám leží na srdci, jak jste správně řekl. Problematika spojená s rodinným právem. Ve velké části rodinné právo pořád zůstává v kompetenci členských států tak zde je pouze několik aspektů, prvků, kde eh, je kompetentní Evropská unie, ale je to velice omezená kompetence. Evropský parlament eh, vlastně zde je takovým poradcem, eh, v podstatě je pouze konzultován, ale i tak je to pro nás důležité téma. Já myslím, že naši povinností, to není právo, to je povinnost nás všech, nyní eh, novelizovat předpisy, komunitární předpisy, tak, aby život evropských občanů byl snažší. A to se týká všech otázek spojených s rodinným právem a především eh, se to dotýká mobility evropských občanů, protože často mění pobyt eh, občané a stěhují se. A já zde Eh, nechci, abyste to uspěchali. Samozřejmě to si vyžádá eh, řádnou úvahu, nelze to hm, všechno přijmout urychleně, ale stejně jako kolegyně Hautala, chtěl bych znát informace o tom, co se teď děje v radě. Jaký je přístup k této významné otázce? A zde především hm, mám na mysli nařízení Brusel 2a. Máte již nějaký harmonogram? Vy jste zmínil pouze jenom jednu lhůtu, která je dost vzdálená. A já se ptám, co tam probíhá, nějaká výměna názorů již, něco konkrétního, abychom mohli navázat konkrétně na slovenské předsednictví. Děkuji. Thank, thank. Děkuji, pane Zvěvko. Pan Durán. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Děkuji za ta vysvětlení a za, to, za tu vaši prezentaci. E, vy jste řekl, že vám leží na srdci e, pozice, postoj Evropského parlamentu, obecně řečeno e, našeho výboru k tématům Eh, která jsou pro vás důležitá. A jedno téma je důležité eh, pro náš výbor, <laughs> protože O tom jsme již hlasovali jak ve výboru, tak v plénu a to je téma fiskální transparentnosti a ten reporting podle jednotlivých zemí. Pro náš výbor, ale vůbec pro parlament, potažmo, to znamená velký pokrok. Víte, pane ministře, v radě <clears throat> existuje, existují různé právní náhledy. To je jako to je otázka právního základu pouze zatím. Ta otázka právního základu, já nechávám stranou <clears throat> věcnou stránku eh, věci, ale jenom právní základ. Víte, že komise i parlament mají za to, že tady jde o normální eh, eh, činnost parlamentu a komise, ale rada, jak to vypadá, má za to, a především podle mě to je postoj eh, Malty také, rada má za to, že je třeba jednomyslnost. A já bych chtěl vědět tedy, zdali i toto je postoj malckého předsednictví. A pokud tento návrh směrnice eh, se zablokuje za vašeho předsednictví, nebo napak, tak se ptám, zda byste akceptovali, že byste eh, i tak byli ochotni pracovat v duchu spolupráce. Děkuji, pane Durande. Takže, pane ministře, Kdybyste mohl odpovědět na tyto otázky, prosím. Ano, rád se s vámi podělím o své názory a pak předám mikrofon svému kolegovi. Děkuji. Ano, rád bych vám řekl své myšlenky. Děkuji paní Hautala za způsob, jakým jste formulovali, sformulovala své myšlenky. Samozřejmě, že myšlenka rozšíření rozsahu je hojně diskutovaná na úrovni rady. Ptala jste se, zda věřím tomu, že to vyřešíme. No, úplně tomu nevěřím, že to vyřešíme, ale máme to na pořadu práce. A pak tedy uvidíme, co se bude dít. Co říkal pan Zvěvka o Brussels 2, tak eh, v podstatě se vším, co řekl, mohu jen souhlasit. Definovali jsme eh, své hlavní směry práva gejů a práva z osob z komunity LGBT, to všechno je tady zahrnuto v těch našich aktivitách. Nebudu tady hovořit o tom, čemu věřím nebo nevěřím já, hovořím o radě jako takové. Budeme se tomu samozřejmě věnovat, ale buďte si jistí, že Brussels je velice důležitý dokument protože se to týká samého srdce lidí. Když máte nějaký soudní, nějaké soudní rozhodnutí, můžete se s tím obrátit na soud jiné členské země, je to tedy velice zjednodušené to řízení a s tím stanoviskem naprosto souhlasíme co řekl pan Žeron, tak to bych přenechal kolegovi, který o tom bude hovořit ve svém vystoupení. Děkuji. Pane ministře Cardono, vy budete zřejmě mít na starosti tu snažší část odpovědi panu Duránovi. Uh, ano, to byla v podstatě velice snadná otázka. Paskale, děkuji za ní. Než se budu věnovat Paskalově otázce, tak bych rád zmínil ještě i další mm, témata, která spadají do kompetence vašeho výboru. Tohle je první výbor Evropského parlamentu, na který se budu obracet v postavení předsedy rady a to ukazuje, že nám záleží na tom, abychom se dopracovali k větším synergiím mezi radou, předsednictvím, Evropským parlamentem. To je věc hrozně důležitá. Nejde jenom o účast, o pouhý fakt, že jsme tady, ale velice bedlivě nasloucháme tomu, co se říká ve výborech, bereme si impulzy pro svou práci, vidíme zde, slyšíme zde různé názory a to je přesně to, jakým způsobem chceme pojmout své půlroční předsednictví. Teď bych se rád věnoval několika dalším specifickým věcem a pak skončím odpovědí na otázku Pascala Duranda. Otázka digitální agendy Evropské unie a samozřejmě univerzální charakter pro politiky Evropské unie. Tomu se budeme věnovat v několika aktivních legislativních návrzích. První z nich je samozřejmě eh, nařízení o přenositelnosti Budeme pokračovat v bodě, kde zůstalo jednání prvního trialogu. Budeme se snažit dopracovat ke schůdnému kompromisu, tak abychom se shodli za svého předsednictví, za našeho předsednictví aspoň na první čtení. Co se týká copyrightu, autorských práv a práv ochrany duševního vlastnictví, tak tady jsme přesvědčeni o významu těchto smluv a jsme přesvědčeni o tom, jak jedinečná je tato příležitost pro všechny, tak abychom mohli ratifikovat tuto smlouvu z Marrakeše, abychom eh, se všichni shodli, víte, komise přišla se, se dvěma návrhy související s dokumentací této smlouvy a naší ambicí je dopracovat se ke schodě, která by umožnila, aby to bylo začleněno do AKI EU. Samozřejmě eh, chceme, aby ta ustanovení vstoupila v platnost co nejdříve, to bude možné. Doufáme, že se nám to podaří uzavřít před koncem našeho předsednictví. Uh, Stejně tak se těšíme na budoucí diskuse s vámi, s výborem Jury a těšíme se i na zprávu, kterou přinese Max Anderson, uvidíme, jaké bude stanovisko. V této oblasti v neposlední řadě budeme nadále bedlivě analyzovat návrhy komise, které směřují k právnímu rámci ochrany autorských práv v digitálním prostředí. Hlavním cílem bude najít rovnováhu mezi volným tokem informací, šířením informací a kulturního dědictví na jedné straně a na druhé straně právo na ochranu duševního vlastnictví. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout maximálního možného pokroku Již jsme s výborem Jury si vyměňovali názory a zkušenosti dnes dopoledne a to je mm, především ona směrnice o autorských právech v digitálním prostředí a tady byl již ustanoven zpravodaj a těšíme se na spolupráci, kdy v čele bude Dietmar Kostra. Country to country reporting tím vlastně skončím. A, better regulation, lepší zpráva, legislativa. Můžete hovořit, jak dlouho chcete, ale musíte odpovědět panu Derandovi na jeho otázku. Snažím se získávat nějaké body. Z pohledu better regulation, to je samozřejmě naprosto horizontální otázka, budeme pokračovat v práci na implementaci interinstitucionální dohody o lepší legislativě. Začneme v Dubnu, je to spolupráce komise, rady, parlamentu a jak víte, jde tady o to, aby se zlepšil způsob eh, vzniku legislativy v EU, aby byla legislativa kvalitnější, abychom měli jistotu, že to reaguje na potřeby společnosti i hospodářské scény. Samozřejmě budeme vypracovávat a aplikovat opatření, která povedou k lepší legislativě, která ale nebude znamenat větší zátěž. Budeme spolupracovat se spoluspravodaji, budeme se věnovat i zprávám z vlastní iniciativy a interpretaci a implementaci interinstitucionální dohody o lepší legislativě. Co se týká konkurenceschopnosti, budeme se věnovat programu REFIT a budeme se snažit eh, také zajistit prostředí, které bude vhodné pro růst, příznivé pro malé a střední podniky. Stejně tak eh, nám leží na srdci koherentnost implementace komunitárního práva. Nejde o to, aby to bylo pouze zveřejňováno a také bychom měli eh, sledovat dopady na život občanů a firem. To znamená, že jde o to, aby nařízení měla pozitivní eh, dopad na životy lidí při přiměřených nákladech. A než se dostanu k odpovědi na tu otázku, tak bych chci ještě říct, že chceme samozřejmě sledovat případné bariéry, které mohou být klíčem k odborání problémů s konkurenceschopností. Proto naše nařízení musí být více orientována do budoucnosti, musí být vstřícnější, vlídnější vůči lidem a budeme pokračovat v práci posledního roku a půl, abychom v této oblasti dosáhli pokroku, který bude eh, samozřejmě pozitivně ovlivňovat životy lidí musíte mít vždycky, musíte vždycky dát šance lidem přizpůsobit se změnám a využít maximálně jejich potenciálu. Ano, ve změnám bude docházet, ale je třeba vždycky mít um, na paměti dopady na občany a všechny. CDCR. Co se týká této otázky, tak eh, předsednictví Paskale si je naprosto vědomo toho, že se tomu tématu musíme věnovat z pohledu politického i technického. Ty dokumenty jsou konfrontovány se situací, kdy členské státy stále ještě to studují, pra, studují stanovisko právní služby rady, studují i reakci komisy na, komise na toto stanovisko a stejně tak i reakci parlamentu na toto stanovisko. Všechno je to v dynamickém prostředí a předsednictví hodlá pokračovat v té dobré práci, eh, kterou nám předali kolegové z Nizozemska a Slovenska ze svých předsednictví. Těšíme se na to, že dosáhneme velkého eh, pokroku a také doufáme, že se nám podaří pohnout i s tímto tématem a to ve spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem. Thank you, minister. Děkuji, pane ministře. A paní Komodiny. Děkuji. Ráda bych eh, přizvítala oba pány ministry z nového malckého předsednictví. Pan Cardona hovořil o autorském právu, o tom, že už se o tom v radě velmi diskutuje. Mě by zajímalo, já jsem si vědoma toho, že to kontroverzní dokument, kontroverzní téma a debata, která se o tom vede, je také kontroverzní, že diskutují mezi sebou jednotlivé dotčené strany, ale také se o tom vede diskuse v radě. Také bych vás chtěla požádat, abyste nám řekl, které věci z návrhu komise patří k těm nejkontroverznějším v radě. A stejně tak by mě zajímalo, co vidíte jako své priority. Děkuji. Paní Regner. Děkuji, děkuji vám oběma za to, že jste nám představili svá témata. Bylo to zajímavé slyšet, co jste říkali o Marrakeši i co pan Boniči říkal o přistoupení k Istanbulské konvenci. To všechno zní jako dobré zprávy. Ráda bych eh, se zeptala na CVCR a děkuji, že nám jste poskyt, že nám poskytnete to obsáhlé vysvětlení s ohledem na to, co říkal Pascal Durand. My zatím sledujeme, co dělá rada, jak tam probíhá práce, jak to bylo za slovenského předsednictví. Musím říct, že to, co zatím vidíme, není, jak říkajíc, nic moc. A Tady vidíme právní výklad, tady to parlament vidí úplně jinak a jsem přesvědčena, že my máme pravdu, ale stejně tak to platí i pro jednání o obsahu. Proto bych se vás chtěla zeptat, do jakým směrem se můžete ubíhat v pracovních skupinách rady, tak aby to dosáhlo nějakého pokroku. Já bych se tedy zeptala, zda se to teď eh, ubírá tím směrem, který je poněkud absurdní, že členské státy se znále více a více snaží skovat za tu pozici právního základu. Mě by zajímala perspektiva, jakou máte teď a jak to vidíte jakým směrem by se to mohlo ubírat. Dneska jsme měli schůzi in camera dopoledne a tam byla prezentace rady týkající se právního základu a dostal jsem, mám ten dojem, že rada teď v podstatě trochu trhne, nedává tomu plnou energii, když eh, tu byl prezentován ten návrh komise. Mohli byste jít, prosím, trochu do hloubky, jak to je s pozicí rady? Děkuji. I don't... Děkuji, Evelyn. Nikdo další se nehlásí. Takže, pane ministře, máte slovo. Nejprve k tomu, co řekla eh, Tereza. Rada už eh, začala a my během našeho předsednictví budeme eh, prioritně pokračovat mm, při přeskoumávání obou návrhů komise, které se zaměřují na modernizaci právního rámce pro autorská práva. Tady je tedy potřeba eh, ty návrhy přeskoumat detailně a naším hlavním cílem je dosáhnout rovnováhy mezi volným tokem informací na straně jedné, tedy šířením eh, a zachováním kulturního dědictví na straně jedné a na druhé straně právě eh, autorů. Nám tedy jde o to, abychom vstoupili do konstruktivního, do konstruktivního dialogu s Evropským parlamentem. Ve chvíli, kdy eh, obě instituce eh, ve své práci dostatečně pokročí. Je to pro nás tedy otázka eh, prioritní. My posloucháme Evropský parlament a samozřejmě ve chvíli, kdy dosáhneme svých vlastních interních závěrů, můžeme mm, pokročit ku předu. Na úvod jsem říkal, že tahle věc je pro nás prioritní také v souvislosti s eh, Marrakešskou dohodou, už to bylo prioritizováno už během slovenského předsednictví a teď vlastně jde o vyřešení zbývajících technických otázek, co se týče také podpory zainteresovaných aktérů, a my opravdu věříme, že tenhle dosie eh, posuneme eh, do eh, nějaké už životaschopnější fáze. Pak jsme měli otázku ohledně CBCR. Já si myslím, že je trošku předčasné spekulovat, jakým směrem se vydáme. Je to téma, které je vždy velmi citlivé. Týká se daní, takže to je pro české země vždycky citlivé. Ale mm, jde tedy samozřejmě o boj proti erodování daňové základny. Mm, jde tedy také o důležitou práci na úrovni odborníků, naši předchůdci v této oblasti dosáhli eh, dobrého pokroku. To platí tedy jak pro slovenské předsednictví, tak pro nizozemské předsednictví. Hmm. Doufáme, že se nám podaří eh, zahájit jednání o eh, prvním čtení ve chvíli, kdy obě instituce hm, připraví svou, tedy své vnitřní zprávy. Ehm, čeká nás také speciální legislativní řízení s jednomyslností na radě a také s eh, konzultací ze, mm, z parlamentu. Ehm, na radě eh, zatím ale není eh, schoda pro změnu právní základy, takže zatím vlastně tyhle ty věci jsou teprve v fázi rozhovorů. Nevidím žádného dalšího poslance či poslankyně, kteří by se hlásili. Já vám tedy mnohokrát děkuji. Hm, děkuji, že jste mezi nás přišli, děkuji eh, za prezentace. Eh, když jsem slyšela ty otázky a odpovědi, eh, dokážu si teď představit, že vaše práce vůbec nebude lehká. Já vám tedy přeji co nejvíce úspěchů do vašeho předsednictví. A ještě jednou mnohokrát děkuji.

Dear colleagues, um, may I ask you to, to be more silent? Kolegové, prosím o ticho v sále. Budeme pokračovat, takže eh, usaďte se, prosím. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a slovo má pan Zvěvka. Takže klid, prosím. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Zdravím všechny kolegyně a kolegy. Já zde přednesu zprávu pana Svobody, který zde dnes není. Musel se naléhavě vrátit do Prahy a požádal mě, abych tedy řekl pár slov k jeho stanovisku. Jde tady o akční plán pro e-government. Není to tedy nic nového, už jsme tohleto téma projednávali. Zpráva pana Svobody je velmi precizní, on předložil velmi štíhlý dokument. A zaměřil se opravdu jenom na věci, které spadají do naší kompetence. Ono tady jde tedy o fungování portálu e-justice. Pan Svoboda říká, že to je velmi užitečný nástroj, lidé tento portál využívají. A eh, v dnešní době opravdu potřebujeme rozvíjení eh, elektronické zprávy, protože eh, právě v dnešní době potřebujeme rychle předávat informace občanům, ale také jde o nesolvenční registr, rejstřík a to přispívá k tomu, že eh, tohleto fungování eh, by pro občany mohlo být velmi účinné. A pan Svoboda má tedy jednu žádost. Chce, abychom se zaměřili opravdu jenom na to nejdůležitější, na to, co spadá pouze tedy pod eh, kompetence našeho výboru. Takže prosím, při svých připomínkách, komentářích a pozměňovacích návrzích eh, se zaměřujte pouze na to, co je v naší kompetenci. Právě díky tomu potom tedy bude moc eh, toto stanovisko být eh, velmi precizní. Můžete pozměňovací návrhy předkládat do 10. Máte ještě několik dní, abyste předložili pozměňovací návrhu, takže mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji za e, představení tohoto stanoviska. Hlásí se někdo, měl by k tomu někdo něco, nikdo se nehlásí. Takže přecházíme k dalšímu bodu. A to je bod 23. La parole. Breton, děkuji, paní předsedkyně. Takže já bych se chtěl vrátit k návrhu stanoviska Absolutorium 2015 pro rozpočet Evropské unie, účetní dvůr. Ten, mm, toto, tento návrh stanoviska již jsem prezentoval a e, dostal jsem 13 pozměňovacích návrhů, tak velice stručně se k něm vy, vyjádřím. Za prvé je tam <clears throat> série e, čtyř návrhů, které se snaží trochu změnit takovou pasáž a tam jsem e, e, říkal, že reforma e, účetního dvora nebyla nutná. Já jsem mm, ve stanovisku dal určitá čísla, kde jsem řekl, že činnost e, účetního dvora je uspokojivá a podle mě, to je můj osobní názor, v podstatě <clears throat> podle mě ta reforma z tohoto titulu není nutná, to není žádné tajemství, já jsem nebyl pro. A takže no, k tomu byly podány čtyři návrhy. Já myslím, že je evidentní, že tady je konsensus, který teď jaksi se rýsuje, jak to vypadá, zrušit tedy toto, toto větu, takže návrh jedna, například paní Hautala, možná myslí úplný opak. Ona naopak si myslí, že ta čísla ukazují, že ta reforma je nutná. Já myslím, že možná by bylo třeba asi zrušit tuto část věty, tak jak i navrhují návrhy 2, 3 a 4, Kvisonos, Kavada a Buda. Takže tyto tři návrhy možná asi nejrozumnější je ten návrh pana Kavady zrušit ten, tuto část věty, která se týkala mého komentáře k reformě a která v podstatě zbytek nemění. Zbytek to je popis této techniky. A teď návrhy pana na a pana Budy. No, trochu změ, mění věc. Já myslím, že Tady, mm, mm, takže tady je to dost uspokojivé popsat výkonnost soudu, asi říci velice uspokojivá úroveň výkonnosti, říci, no já si myslím, že ale vložit tam slovo velice uspokojivá činnost, tak to asi nebude vhodné. Je třeba říci účetnímu dvoru i tak, že sice my a obdivujeme jejich produkci, ale vždycky co zlepšovat, takže bych tam nedal velice uspokojivé, protože tam potom dále stejně zdůrazňujeme, že ještě mají co zlepšovat. Takže to jsou ty čtyři první návrhy, já spíše podporuji tedy návrh číslo tři. Dále. Jsou to návrhy, které se týkají dalších různých věcí, například návrh pět. Ten chce doplnit odstavec, nový odstavec, který by měl apelovat na zavedení opatření pro zlepšení produktivity soudců, tedy jde o soudní dvůr. A já bych tady chtěl zdůraznit, že vlastně mm, mm, tady, já myslím, že <clears throat> bychom neměli hovořit o produktivitě soudců, to nemá být absolutní cíl, protože justice musí jaksi Eh, být eh, vykonávána uvážlivě, takže to by bylo trochu zneklidňující, tam hovořit o produktivitě soudců, takže tady to se mi moc nelíbí. Návrh číslo 6, eh, pana Budy. No, tady to je příliš podle mě jaksi nadšené E, samozřejmě ta čísla, která dávám, to je produktivita soudu, je dobrá, ale říci, že produktivita, roční produktivita je bezprecedentní nyní, že e, je to největší objem e, kaos v historii soudu, no já si to nemyslím si, protože tady vždycky je třeba co zlepšovat a tady ne zase tak příliš chválit, to taky nejde. A návrh číslo sedm, pana Budy ten zase je docela zajímavý, poněvadž navrhuje doplnit odstavec, ale jenom se tam doplňuje nové číslo, které jsem nedal a to je docela zajímavé. Já vám to přečtu. Takže v tomto odstavci tam e, e, kvituje s potěšením, že se o 57% zvýšil e, počet vyřešených kaus, tedy, takže to je velice dobré. A mně se zdá, že toto číslo je docela zajímavé, tedy tam uvést, tak tento návrh číslo 7 určitě ten lze podpořit. Návrh číslo 8 pana Budy. Tady navrhuji, abychom mm, ho nepodpořili, protože tam se hodnotí reforma soudu a já si myslím, že vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů, a já jsem, já si myslím, že bylo lepší eh, to tam nedávat a zcela dát stranou tu problematiku reformu eh, soudního dvora a já jsem to již tady zmínil a eh, mm, odpojit to od absolutoria. Návrh číslo 9 pana Budy opět tak ten je trochu dlouhý. Ten se týká elektronického řízení jak se mohou tedy účastníci obracet na soud elektronicky. Tady já v návrhu také se tomu věnuji v jednom odstavci a pan Buda si přeje zvýšit to dvojná, dvojnásobit délku toho odstavce, prodloužit ho. Já si myslím, že to není nutné. A Tady se apeluje na členské státy, aby propagovali používání této elektronické aplikace a tak dále a tak dále. Já si nemyslím, že to bude nutné. Návrh číslo 10. No. Ve stejném duchu zde se pokouší také v podstatě rozvinout stejný odstavec a abych řekl pravdu, já si myslím, že to není zas tak zajímavé, to je jenom taková připomínka, tam říká, že elektronické řízení umožňuje právníkům a e, úředníkům vyměňovat si Eh, eh, doklady, spisy elektronicky, no dobře, to je ale evidentní přece. Pokud skutečně chceme změnit tento odstavec 6, protože tady opět to je odstavec, který vzbudil hm, sám o sobě tři pozměňovací návrhy, tak spíše bych byl pro návrh číslo 11 pana Krysokonose, Krysokonose který má hm, co přinést. Za prvé, koriguje styl je pravda, že eh, počátek odstavce 6, jak jsem jeho sepsal, tak možná to nebylo tak dokonalé, takže stylově, formálně, ano, tam mm, je elegantnější ta jeho formulace a na konci tam je malý odstavec, který je doplněn a to je tak takové demokratické, zajímavé. Tam se říká, že zdůrazňuje nutnost lépe dělat osvětu u populace, aby populace, obyvatelé věděli, jaké jsou výhody této aplikace, tedy elektronické řízení. A tato aplikace je tedy pro občany, takže je třeba eh, šířit o tom povědomí. A potom návrh číslo 12, paní Hautala, mm, ten, mm, no samozřejmě, já neříkám, že je zbytečný, to ne, ale doplňuje tam to téma parity. No, tím jsme se již zabývali jinde. Já jsem napsal článek, eh, tento článek v tom smyslu, že je třeba zajistit rovnováhu mezi muži a ženami, ale doplnit tento článek o mm, pasáž, která by se týkala jenom parity, no já myslím, že to mm, není příliš relevantní. protože se podíváme na všechna ta čísla, tak pokud je třeba o administrativní funkce, tak tam je většina žen. I tak, takže tady nemáme nějaký velký problém, že by eh, jedno z pohlaví nebylo zastoupeno u soudu. Já bych tedy tam spíše hovořil jenom o rovnováze mezi muži a ženami, protože tato rovnováha eh, je tady stejně uspokojivá. A potom návrh číslo 13 pana Budy. Eh, tak ten není nutný podle mě, poněvadž chce doplnit do z tohoto odstavce dvě, dva řádky, které by zdůrazňovaly, že ženy představují 60 personálu soudu. Ale problém je, že tento odstavec se týká pouze řídících funkcí, takže když tam doplníme tyto dva řádky, které se konkrétně netýkají řídících funkcí, no tak se mi zdá, že tím vlastně eh, ten, eh, eh, to sdělení nebude jasné. A já bych chtěl poděkovat všem kolegům. Já jsem nečekal tolik pozměňovacích návrhů eh, k tomu tak jaksi krátkému návrhu stanoviska. To jsem ale rád, že eh, eh, budu mít práci s nimi a, jak jsem řekl, tři určitě podpořím a ostatní samozřejmě ty asi budou ještě předmětem další diskuze. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci paní Hautala. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Lebretonovi, že tak jak si zevrubně probral s námi ty pozměňovací návrhy a konkrétně s ním souhlasím v tom, že ano, dobře, pokud skutečně půjdeme tak daleko, až to znamená, že ta reforma soudu není nutná, no tak bychom to mohli vypustit možná. Ale možná bych pořád chtěla mm, pořád podpořit můj návrh číslo jedna a to je, že můžeme dále podpořit takovéto úsilí racionalizace činnosti. No, uvidíme. Hlavní ale je, že ano, my jsme přece byli pro tu reformu a teď pan Lebreton hovořil o mém návrhu číslo 13, takže cílem je e, připomenout institucím společné prohlášení které mm, mm, připravil parlament a rada, velice stručné. Já vám to připomenu, je to důležité, na to nezapomínat. Tady se to netýká eh, genderové rovnosti či parity u soudu jako takové, ale jde o složení eh, eh, soudního, soudcovského sboru. My jsme se dohodli, že na konci reformy ten Eh, budou tam dva soudci na členský stát a aby existovala rovnost mezi muži a ženami, což je cíl celé Evropské unie podle článku 3 smlouvy o EU, tak vlády členských států by měly v maximální míře při jmenování kandidátu na posty eh, soudců podle článku 254, tedy k tomu eh, soudnímu dvoru, tak by měli zajistit rovnost mezi muži a ženami. Takže tady jde o složení soudcovského sboru a to je velice relevantní podle mě. Mělo by to tam být, aspoň v poznámce, protože jsme viděli, že členské, některé členské státy řeknou, my nemáme kompetentní soudkyně. No, prosím vás, ono to třeba bude trvat, ale najdou. A já bych velice ráda, kdybychom to tam dali aspoň do poznámky pod čarou, což se zdá jako dobrý námět říká paní předsedkyně. Ještě někdo by se chtěl vyhádřit? Vypadá to, že ne. Pane Lebretone, chcete zareagovat? Pane Lebretone, chcete ještě zareagovat? No, samozřejmě, já jsem čekal na tuto reakci paní Hautaly. Já jsem pochopil, že to je jedno z citlivých témat pro ní, které ale jde za rámec mého skromného návrhu. Ano, určitě, každopádně to bude, pod, bude předmětem hlasování a uvidíme. Výborně, eh, takže vidíme s jakým potěšením a jak fundovaně jste se zhostil celé agendy, pane Lebretone. Kvitujeme. Dobře. Halo. Dobře. Já mám rád eh, právnickou praxi a rád tedy to dělám i v rámci tak Evropského parlamentu. Působím jako právník. Takže teď přejdeme k dalšímu bodu programu, což je paní Bergeron. Týká se to zranitelných dospělých osob. Děkuji, paní předsedkyně. Takže ano, jde o zprávu o těch zranitelných eh, dospělých osobách a jejich ochranu. Tato zpráva z vlastní iniciativy se týká osoby starší 18 let, které dočasně nebo eh, tedy eh, kontinuálně jsou zbaveny právní způsobilosti a samozřejmě to se může každého z nás týkat, přímo či nepřímo jednoho dne. A tato jejich zranitelnost může mít své důvody psychické, mentální nebo fyzické, může to být kvůli nějaké nehodě, nebo je to způsobeno nemocí či nějakou, nějakou degenerativní eh, chorobou vzhledem k věku. Ve Francii známe slavné případy, kauzy, v médiích se objevily, paní Betancourt například slavná kauza, protože <clears throat> byla, to bylo kvůli její, eh, jejímu pokročilému stáří eh, a nebo tedy to může, může být kvůli nehodě, to byly další kauzy a já tedy, my máme čím dál více mm, starých osob, kteří žijí ve společnosti a e, takže já jsem součástí baby boomu určitého, tedy určité, ob, určité doby, která <clears throat> která bude znamenat, že jak si se to stane za určitou dobu dobu velkým problémem, protože nás hodně, kteří se narodili v 50. letech a Teď se blíží tedy eh, eh, naše stáří, což znamená degenerativní choroby. A volný pohyb osob, to je jeden z právních základů Unie, takže každý Evropan, hm, který chce se eh, etablovat jinde, tak může se tam etablovat v jiném státě a tam může nabývat majetku a může ale si ponechat majetek i ve svém státě původě, původu, tedy v podstatě tady potom s tím jsou spojeny problémy eh, eh, přeshraničního charakteru. Velice často důchodci třeba eh, žijí v jiném státě Evropské unie, kde svítí slunce celý rok a mají i majetek v zemi původu. A teď pokud jde o ty aktivní, ty mladší, známe případ našeho spolupracovníka, například, který může mít eh, dopravní nehodu a velice často, i vy to známe, v parlamentu máme velice frekventované ty, smíš, ta, ty smíšené svazky. Eh, a co se potom stane, eh, když bohužel jeden z těch partnerů je zasažen nějakou chorobou nebo měl nehodu a není právně způsobilý? A jaká legislativa potom se tam bude vztahovat? vztahovat který soud bude eh, příslušný, kdo ho bude zastupovat, kdo bude opatrovníkem, jak to bude s jeho návratem do země původu. Takže to jsou problémy spojené s přeshraničními aspekty eh, této právní způsobilosti či nespůsobilosti tedy. A takže mm, tyto osoby jsou skutečně zranitelné a je třeba vyřešit problémy těchto osob. V tomto kontextu tedy bychom měli zavést takový právní režim, efektivní opatření na eh, ochranu těchto osob. V Evropské unii tomu tak není, nemáme to. Evropa nemá legislativní arzenál, který by byl jednotný, který by se týkal těchto zranitelných osob. Systémy ochrany členských států se liší mezi sebou a vůbec není reálné, realistické nyní mít možnost nějak intervenovat a sjednotit tyto právní režimy. V roce 2008 Evropský parlament přijal rezoluci, která apeluje na komisi, aby předložila legislativní návrh eh, s cílem posílit spolupráci mezi členskými státy a i zlepšil eh, uznávání eh, rozhodnutí týkající se těchto osob. A na mezinárodní a komunitární úrovni hlavní právní nástroj, který máme pro ty přeshraniční spory eh, intra- a extrakomunitární, které se týkají okruhu těchto osob, je Hákská umluva. Eh, a to je legislativní nástroj, který je dobrý, ano, ale k dnešnímu datu pouze 20 států ho podepsali a o 9 pouze ratifikovalo. Mezi těmi 9, které ratifikovalo, dva nejsou v Evropě. V Evropské unii tedy, pardon, abych to řekla správně. To je Švýcarsko a Monako. Cílem této zprávy tedy není revidovat <clears throat> zákony na ochranu, na ochranu e, zranitelných osob, dospělých osob, ale jde o to nalézt formální harmonizaci a sjednotit výkon rozhodnutí, což by usnadnilo život těchto dotčených osob eh, v přeshraničních situacích i by to usnadnilo život eh, dalších osob, eh, opatrovníků a podobně. Takže já navrhuji toto. Za prvé, je žádoucí a naléhavé apelovat, aby členské státy ratifikovaly, alespoň ratifikovaly Hákskou umluvu, která zavádí koherentní právní režim, a který je jasný, precizní, ale kromě toho, eh, tak mm, eh, pro eh, některé členské státy to bude znamenat kompletní reformu vlastní legislativy. To jsme viděli ve Francii, protože tam jsme přijali reformu v roce 2008, pokud se nemýlím. A víme, že tato reforma eh, znamená velké finanční náklady. Já tedy chápu, že členské státy nej, eh, nejsou ochotny reformovat svoji legislativu na ochranu těchto osob. Pokud jde o legislativní nástroj, vzhledem k, k jejich charakteristikám, tak asi eh, nařízení. Eh, je lepší než směrnice. A toto nařízení by mělo usnadnit eh, vzájemné uznávání ochranných eh, opatření a rozhodnutí v tomto smyslu přijatých členských států, to znamená zrušit exekvátor. To je hlavní cíl. Když nějaké opatření na ochranu osoby je přijato v jednom členském státě, tak by mělo být de facto uznáno v jiných členských státech bez nutnosti zahájit celé řízení exekvatur. Abychom usnadnili výkon těchto rozhodnutí přijatých v jiném členském státu EU, abychom zvýšili právní jistotu, tak je nezbytné vytvořit jednotné formuláře, které by, eh, eh, které by legitimovaly existenci takového rozhodnutí, tedy takový evropský certifikát, evropské osvědčení, které by mm, tedy mm, eh, potvrzovalo eh, stav takové osoby a její způsobilost. Dále je třeba zlepšit komunikaci a spolupráci mezi orgány členských států. Jmenování eh, centrálního ústředního orgánů v členských státech, tak jak to předvídá Hákská umluva, to může tomuto cíli hodně přispět. Tyto ústřední orgány by propagovaly, usnadňovaly komunikaci mezi příslušnými orgány dotčených států a i by vyměňovaly informaci o těchto osobách a včetně o e, informace o platné legislativě. Abychom usnadnili přístup k těmto informacím, tak navrhuji vytvořit v každém členském státu registry Eh, správních a soudních rozhodnutí, eh, ochran, eh, registry, tedy rejstříky ochranných opatření vydaných vůči těmto osobám i rozhodnutí o zbavení právní způsobilosti. A tyto rejstříky by měly mm, samozřejmě být důvěrné, tedy ten, v souladu s ochranou soukromých údajů. Dále, některá opatření mohou mít logistické a finanční dopady na členské státy, a to především třeba umístění dané osoby do nějaké instituce v jiném členském státě, tedy by bylo vhodné vytvořit mechanismy spolupráce mezi orgány příslušných dotčených států, tak aby se mohli dohodnout na tom, že je vhodné si rozdělit náklady spojené s daným opatřením. Tyto orgány by měly mít za hlavní cíl ochranu zájmu této <clears throat> zranitelné osoby. Já si tedy přeji závěrem, aby Evropská unie, která 17 let se snaží řešit problémy s dědictvím, tak aby tady v tomto případě eh, ne, eh, to, se to tak nevleklo, aby řešila urychleně Mm, situaci těchto osob a já bych ráda, abychom to řešili uvážlivě, bez nějakých politických, partikulárních či jiných zájmů. Děkuji za pozornost, výborně. A myslím, že ano, to eh, bude vyslyšeno. A eh, takže teď, kdo chce si eh, přeje slovo. Uh, mikrofon. I am sure that when this... Děkuji. Předpokládám, že až bude tento výbor diskutovat o postavení zranitelných lidí, ať už dospělí nebo dětí, tak všichni překročíme hranice svých eh, stranických limitů. A toto je zpráva s doporučeními, která se týkají debaty, uh, kde již existuje národní právo. Jak víme, to je velice rozličné a také víme, že je tady celá široká škála národního práva, proto je to velice komplexní otázka zda se budeme ubírat cestou změny některého z těchto národních předpisů. Pak jsou tady ale jistá doporučení, o nich si myslím, že zaslouží podporu. Třeba to je určitě věc, která stojí za podporu, když se tady hovoří o tom, že by mělo být více států, které podepíší a ratifikují Hákskou konvenci. Jsem si jistá, že najdeme nějakou cestu ku předu, jak poskytnout administrativní pomoc, jak podporovat procedury ve prospěch zranitelných osob, které budou takové procedury využívat. Já jsem si jistá, že také najdeme způsob, jak budou moci členské státy lépe kooperovat v podpoře zranitelných osob. Samozřejmě zásadní věc této zprávy bude, až jak daleko budeme moci ve svých návrzích pozměňovacích návrhů najít abychom přiměli členské státy ke změně svého vlastního vnitrostátního práva, protože ta národní legislativa se opírá o ekonomické, sociální, ale i společenské poměry té, které kultury, v níž pracujeme, žijeme. Proto tady zhusta hovoříme o statutu zranitelných osob, které eh, žijí třeba ve vztahu se svými rodinnými příslušníky. Děkuji, paní Paní Houtela teď. Děkuji paní Bergeron za to, že identifikovala tolik skupin zranitelných osob. Myslím, že mohu podpořit všechno, co řekla paní Komodiny, protože je opravdu pravda, že jsme konfrontováni s velice rozmanitou národní legislativou a samozřejmě pozice rady není jednoduchová. Takže já bych se zeptala kolegyni Bergeron, zda již zjistila, odkud přijde největší rezistence a kde bude naopak nejmenší. Myslím, že jsme identifikovali velice důležité politické téma, ale otázka je, zda se, tak říkajíc, pouze pokusíme pochopit, že potřeby. Ono to může být dlouhá cesta, půjde to krok za krokem a podíváme se pak třeba na různé politické oblasti, které mohou být pro členské státy složité, někdy bolestivé. Třeba je tam ta potřeba, ale už menší je ochota postoupit někam dopředu. Jak to řekla přesně paní Komodýny, budeme se muset rozhodnout, jaká doporučení budeme dávat. Děkuji, pan Nekrasku. Děkuji. Já zcela souhlasím s vašimi návrhy. Ano, také. A já si myslím tedy, že eh, tady musíme i hovořit o politických postojích, které se toho dotýkají a především podívat se na stávající situaci. Často v posledních eh, měsících vidíme, že to bylo tak, že eh, prostě jsou situace, které existují, ale my je právně neregulujeme. A je třeba je regulovat, je třeba mít především společné definice. Eh, protože my třeba nemáme společnou definici, která se týká eh, mm, obvyklého bydliště nebo způsobilosti osob. A vlastně to všechno brání mm, implementaci eh, legislativy, kterou máme na národní úrovni. A ty <clears throat> osoby se stěhují z jedné země do druhé. A takže je třeba jak si regulovat ty situace, které již existují a definovat všech, celé ty termíny, ty instituty, zastupování, rozhodnutí o ochraně, ochranné opatření, je třeba mi společné definice, tak, aby ta situace, která existovala, skutečně byla teď formalizována, regulována. A e, s tím, že nesmíme vytvořit návrh, který by členské státy využily jako způsob, jak se vyhnout implementaci Hákské umluvy. Ne, je třeba ukázat členským státům, že prostřednictvím tohoto dokumentu my nabízíme nějakou příležitost, aby mohli začít harmonizovat eh, způsob, jak přistupují k těmto osobám, ale že to neznamená to, aby se vyhnuli ratifikaci Hákské umluvy. To je třeba jasně jim říci. Děkuji. Pan Durand. Oui, merci. Ano, děkuji, paní předsedkyně, jenom jakož to eh, stínový zpravodaj za zelené, tak bych chtěl připomenout eh, paní Bergeron, že podporujeme její kroky. A já nemám problém eh, s faktem, že to je téma politické. Ano, to je v tom ušlechtilém slova smyslu politické. My chceme aby Evropa měla srdce, jak říkám, a by Evropa skutečně harmonizovala e, e, národní legislativu. Teď to dělá třeba v zájmu bank, nadnárodních společností, ale nesnaží se pomáhat osobám, které jsou v potížích. No to je velice citlivé potom. Ano, je to citlivé, pro některé státy, pro jejich legislativu. Takže to je politický úkol v tom uh, ušlechtilém slova smyslu. A, takže tady je třeba, abychom se chovali humánně, aby to mělo prioritu nad ekonomikou, nad financemi i nad národními pravidly. Já vím, že ne všichni s tím souhlasíme, to mi ale nevadí, já jsem taky právník. Mám za to, že když Evropa se snaží chránit osoby, které trpí, tak skutečně to je ta role, kterou má Evropa hrát a my budeme mít málo pozměňovacích návrhů, ani nevím, jaké bychom mohli předložit. Hákská umluva, já souhlasím, tu nelze opomíjet, to si také vy nepřejete, určitě ne. Takže ne, aby je třeba se vyhnout tomu, aby to někdo takto nenahlížel. A já bych chtěl jenom hovořit ze za frakci v tom smyslu, že podporujeme, skutečně vehementně podporujeme tento návrh. Výborně. Pan Breton. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nechtěl, abyste viděli, že mě byste měli pocit, že nesouhlasím, ale tento návrh eh, zprávy možná ve mně budí menší nadšení než u vás. Já chápu, že to je velké téma. Ochrana dospělých, zranitelných osob, bohužel, to je téma, budoucnosti, protože baby boom se změnilo v papy boom a je těch osob čím dál více a více. I Francie v roce 2007 sama odhlasovala zákon, <clears throat> který je velice dobrý a který právě hovoří o tom eh, budoucím tedy mandátu, tedy eh, možnosti rozhodnout <clears throat> o svém osudu ještě v době, kdy jsou způsobilé a uspořádat svůj život pro okamžiky, když způsobilé nebudou. Problém. Tento návrh Začal dobře, ale možná končí špatně. Začal dobře, protože to první opatření bylo apelovat na členské státy, aby ratifikovali Hákskou umluvu. Vlastně to je dobrá věc. Hákská umluva existuje a je třeba apelovat na evropské státy, které ještě tak neučinili, aby tak učinili. Ale tato zpráva jde dále. A Eh, chce, aby Evropa přijala k tomuto nařízení. A to je pro mě problematické, čistě právně problematické, protože je tady problém se subsidiaritou. Princip subsidiarity to <clears throat> je princip, který je třeba čas od času respektovat, když je často porušován. A druhý problém, který je téměř filozofický, já si myslím, že toto je oblast, která spadá do národní kompetence. A poněvadž tady určitě jsou přeshraniční problémy, protože tyto osoby mm, eh, mohou také cestovat, když si přejí. A já si myslím, že tady bychom měli mít spíše flexibilní spolupráci a ne evropské nařízení. My tady pořád jsme nevyvodili po naučení z Brexitu. Brexit prošel. Proč? Protože Britové nechtěli tolik integrace, chtěli méně integrace a my jako, děláme jako kdyby to neexistovalo a pořád pokračujeme s integrací více a více integrace ve všech oblastí, oblastech. A kolegové, velice brzy eh, budete mít z toho důsledky, politické důsledky ponesete a já jsem vás varoval. Máte smůlu. Děkuji, než dám slovo zpravodajce, tak komise. Komise také má k tomu nějaké připomínky ještě? Děkuji. Komise samozřejmě děkuje zpravodaji či zpravodajce za předloženou zprávu. My se této otázce také věnujeme, při nejmenším od roku 2008. Od francouzského předsednictví Evropské unie. Francie tedy ratifikovala úmluvu o ochraně zranitelných dospělých a také vyzvala ostatní členské státy k ratifikaci této úmluvy. Podívám se na doporučení, která stojí v této zprávě, zejména eh, doporučení číslo 6. tady jde vlastně o to, že komise kofinancovalo několik eh, projektů, které vedly ke zvyšování povědomí o zákonech o zranitelných dospělých. Například je, eh, informace můžete naleznout na eh, webové stránce notářů Evropy, kde také naleznete informace pro občany v, eh, o ochraně zranitelných dospělých ve 22 členských zemích. Ta webovka je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. Jinak eh, komise zdůrazňuje, že výbor Jury neustále informovala o veškerých krocích, které jsme podnikli, jak na komisi, tak na radě při ratifikování té úmluvy z roku 2008 ze strany členských zemích. zemí. Výsledek konzultace byl takový, že ještě nemáme dostatečné eh, zkušenosti, tak abychom k tomu předložili nějakou zprávu, protože doposud tuto úmluvu ratifikovalo pouze asi 8 členských států. Nyní bych ráda informovala výbor o výsledcích poslední konzultace, která proběhla v listopadu a prosinci roku 2016. Portugalsko, Lotyšsko a Irsko se už připravují na ratifikování této úmluvy v tomto roce 2017. Slovensko začíná přípravu pro vnitřní řízení pro ratifikaci. Belgie se také chystá podepsat a začne, odstartuje ratifikační proces hned, jak, hned po tomto podpisu. Itálii probíhá tedy šetření možnosti ratifikace ze strany relevantního výboru parlamentu. To tež platí i pro Řecko. Švédsko jmenovalo eh, vyšetřující výbor. Tam eh, tento výbor doporučil ratifikaci. Nyní probíhá tedy zvažování ze strany, výbo, ze strany eh, ministra, ministerstva spravedlnosti. Or completing their internal reforms, reforms on the... Takže my... Eh, Mnohé členské státy samozřejmě sledují tu konvenci. Mnohé státy, Polsko, Lucembursko, Kypr, Dánsko a další to šetří. Máme negativní reakce Nizozemí a Chorvatsko explicitně řekli, že nezamýšlejí ratifikovat tuto úmluvu a to z důvodu rozpočtových nákladů plynoucích z aplikace této úmluvy a Španělsko řeklo, že nevidí v podstatě důvod pro ratifikaci. Zatím nemáme odezvu z Maďarska, Litvy, Malty, Slovenska, ale již jsme je upomněli o pokud možno rychlou odpověď. Ta situace se sice pomalu, ale za to stále zlepšuje. Více členských států má povědomost o důležitosti tohoto bodu. Tady je návrh doporučení číslo 8, ale ve světle evaluace, jak jsem to právě popsala, chce komise zdůraznit, že primárním cílem by měla být ratifikace této konvence. V kontextu Better Regulation, což je jedna z priorit komise, tak by nemělo docházet k duplicitě legislativy. Závěrem chci říct, že příklad překlad vysvětlující zprávy k úmluvě do všech oficiálních jazyků EU z iniciativy komise doprovází tato opatření. To bude hotovo do konce ledna. Dochází k drobnému spoždění, protože konference o soukromém mezinárodním právu modifikovala ten text a teď dochází k revizi těch překladů odpovídajícím způsobem. Dále vás chci informovat, že komise začala připravovat spojenou konferenci s Hákskou konferencí pravděpodobně na přes rok, počátkem příštího roku a téma budou právě zranitelní dospělí. Jsme přesvědčeni, že tahle konference bude Eh, příležitostí k výměně praktických zkušeností a v důsledku toho se usnadní ratifikace té úmluvy. Také bychom chtěli informovat výbor, budeme informovat výbor o dalších ratifikacích, k nímž dojde v roce 2017. Děkuji. Děkuji. Takže nyní Joel. Obracím se na Joel, která téma uzavře. <clears throat> Dobře, pokusím se uzavřít kladu si otázku, zdali jste mě vůbec poslouchali. Zdali si mě poslouchal pan Milí Žile a paní Komodýny. Já jsem řekla, že prakticky není možné harmonizovat národní legislativu a že jediná věc, kterou my chceme, je <clears throat> uznávání eh, toho stavu té osoby bez nutnosti řízení typu exekvátor, tedy vzájemné uznávání. A takže, pane Negresku, Teď se obracím na vás. To je prostě harmonizace pro všechny zranitelné osoby. O to tady přece jde. Hmm, to je jako kdyby snad francouzský sňatek nebyl uznávat v Rumunsku, to je taky tak. Takže my chceme jenom, aby stav té osoby byl uznán v jednom členském státě. My jsme nikdy nechtěli, abychom měli evropský zákon, který se bude vztahovat na všechny státy. Já myslím, že na to ještě jsme nenazráli v Evropě možná jednoho dne. K tomu dojde, ale teď vzhledem k tomu, že to je, já chci, jenom to je takový malý požadavek, prostě harmonizovat to ne. Možná, že to se nepodaří, to už Evropa bude mrtvá, než by se to mohlo podařit. A takže pokud do aplikaci Hákské umluvy a ratifikaci, to je dobrá věc. Apelovat na členské státy, aby ratifikovali, ale, ratif, eh, ale to není efektivní asi dostatečně. Ta e, umluva je z roku 2000 a teď je rok 2016, 17, takže kolik budeme potřebovat ještě let? 20 let? No, to už taky budu asi mrtvá, než se to všechno, než se, no, no, no, takže, takže to mi bude 87 let, tak ještě to letím letem, děkuji, uvidíme uvidíme. Já doufám, že všichni ještě budeme žít. A pokud to vidím, tak tady teď víceméně jsme vyčerpali program. Ještě bod různé. Má někdo něco do bodu různé? ne. Nikdo nic. Takže já myslím, že ne. Dobře, takže teď mi nezbývá, než vám oznámíte data naší příští schůze a <clears throat> data. Nemám data. 24. ledna, to je ustavující hodinová schůze a potom 31. 30. ledna. Dobře, takže děkuji, děkuji všem a hezký víkend.